Rád bych prohlásil dnešní schůzi za zahájenou. Jmenuji se Paul Schmidt a byl jsem prvním místo předsedou kulturního výboru v posledním období. Rád bych členům připomněl, že tato schůze je vysílána přes web streaming a účelem je ustavení předsednictva výboru volbou předsedy a čtyř místopředsedů v souladu s pravidlem 191 jednacího řádu. Pořádní voleb je následující. Nejprve musíme zvolit předsedu a potom každého ze čtyř místo předsedu jednoho po druhém. Nyní přejdeme k bodu číslo 2 na pořadu jednání, a totiž k volbě nového předsedy. Především bych rád uvedl, nebo zjistil, jestli máme kvórum. Jednu čtvrtinu členů. Neznám vás všechny a zvedněte proto prosím ruce, pokud jste řádným členem anebo náhradníkem. Zvedněte ruce. Dobře, máme kvórum. A nyní žádám o nominace na předsedu. Yes, please. Could you... Ano, můžete uvést své jméno, prosím. Markus Skudria. Navrhuji za předsedu paní Pak. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Máme nějaké jiné nominace? Pokud ne, máme jenom jednu kandidátku a myslím, že můžeme prohlásit paní Pak za předsedkyni aklamací. Paní Pak, přijměte prosím mé blahopřání a rád bych vás vyzval k tomu, abyste se ujala předsednictví. bedanke mich bei den... Děkuji kolegyním a kolegům. Děkuji všem kolegům. Když máme schůzi, tak sál nikdy nebývá tak plný. Mám velkou radost z toho, že jste mě poctěli svou důvěrou. V tomto výboru již pracuji 20 let a 17 let jsem byla koordinátorkou za EPP a proto je pro mě poněkud těžké přejít z té funkce koordinátorky do funkce předsedkyně, protože zde musím být nestraná. Ale já se opravdu o to budu ze všech sil snažit, protože u nás ve výboru pro kulturu se vždy jedná věcně a také vždy kvůli vovaně spolu zacházíme a diskutujeme. A nyní se dostáváme k bodu číslo dvě, pořadu jednání nebo bodu C, což jsou volby prvního, volba zvolení prvního místo předsedy. Takže volba prvního místo předsedy. Již jsme konstatovali, že jsme usnášení schopní. Máme zde již jmenovaného kandidáta a prosím tedy, aby ona dáma byla navržena. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, jo. blahopřeji vám ke zvolení, dámy a pánové poslanci, jménem Eh, frakce zelených bych chtěla nominovat Elgu Trupen na funkci první místo předsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání. V uplynulých pěti letech v tomto výboru prokázala velikou angažovanost v boji za eh, kulturní diverzitu a mezikulturní dialog v Evropě, jakož i eh, za Evropu vědomostí, Evropu blízkou občanům. Ona měla na starosti především problematiku audiovizuální a starala se také o rozpočtové otázky. Ona se dnes omlouvá, bohužel nemohla se sem dostavit, ale ráda by dál pracovala v tomto směru a domnívám se, že bude vynikající místo předsedkyní ve výboru pro kulturu a vzdělávání. Děkuji. Merci. Ich möchte... Děkuji. Tak. Chtěla bych k tomuto návrhu něco dodat. Já jsem Helce Triple slíbila, že vysvětlím její nepřítomnost její dcera byla s otcem na řeckém ostrově a onemocnila a právě se nyní vrací domů letadlem a Helga musí s dcerou do nemocnice. Já se domnívám, že proto máme všichni pochopení. Já chci podtrhnout to, co kolegyně řekla. Helga Trüppel s námi v minulých letech velice dobře spolupracovala a já bych byla velice ráda, kdybyste jí také vyjádřili svou podporu. Je tady nějaký jiný návrh? Není tomu tak? Tak vás nyní žádám, abyste tuto volbu aklamací potvrdili. Děkuji. A nyní se dostáváme k volbě druhého místopředsedy. S usnášení schopní jsme nadále a proto se ptám, kdo je nyní navržen. Hano Takula, prosím. Děkuji, Doris. Blahopřeji ti srdečně k zvolení do funkce předsedkyně. Chci navrhnout Timo Sojnyho do této funkce. Tento člověk pracoval v Evrop, ve finském parlamentu ve výboru pro Evropu a já musím říct, že tento člověk je velice kooperativní a proto ho navrhuji do této funkce. Děkuji. Je to kolega z Finska, kolega Sony, který byl navržen. Jsou tady ještě další návrhy? Ne, není tomu tak. Prosím. Maria. Pane prezidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla požádat, abychom hlasovali o tomto kandidátovi, prosím. Maria, bitte dem Namen der SPE. Za frakci socialistů se nyní žádá tajné hlasování. Ne, nebo budeme hlasovat rukou? Ano, takže rukou. Je někdo pro tajné hlasování? Ne, není tomu tak. Tak se nyní ptám, kdo je pro zvolení kolegy Sojny. To se nedá tak to dělat, ano, to není umožněno. Já jsem si říkala, že si toho nikdo nevšimne, že se to vlastně nesmí takto hlasovat. Maria, ty si nás nyní obdařila tajným hlasováním, proto žádám kolegy ze sekretariátu, aby rozdali hlasovací lístky a také jmenuji dva pomocníky pro tyto hlasování. Mám tam jednoduše sáhnout a někoho vytáhnout nějaké jméno? Jestliže budeme nyní tajně hlasovat, tak také žádám o představení pana kolegy Sojnyho. Pane Sojnýho, pane Sojný, prosím, ujměte se slova, představte se. Kolegyně, kolegové, já jsem nováčkem zde v parlamentu. 12 let jsem byl předsedou své strany, Dvakrát jsem byl poslancem Národního parlamentu. Byl jsem také v předsednictvu výboru pro Evropu a také v zahraničním výboru. Dlouho jsem vykonával společenské funkce, například jsem také pracoval ve školství. Také mám dvě děti. A také jsem pracoval v kulturních organizacích, také jsem dělal sport, hrál jsem fotbal, také jsem trochu eh, byl hercem a musím říci, že jsem člověk, který chce vykonávat politický vliv, také respektuji demokracii a její pravidla hry. Já Zastupuji zde malý národ, ale myslím si, že je velice důležité, aby malé země byly v Evropské unii respektovány. Děkuji. Žádám vás tedy o rozdělení lísku. Já jsem tady vytáhla dvě jména. Vadim Tudo Komneliu, jste tady? Je tady tento člověk, tento poslanec? Ano? Emma M. McClarkin, vy tady jste, ano. A potom tedy ještě jedno jméno, protože první člověk tady nebyl. Emil Stojanov, toho jsem tady viděl. Pan Stojanov a paní McClarkin. Prosím, vy budete počítat potom hlasy. takže máme jenom jednoho kandidáta, pana Sonyho. Můžete využít hlasovacího lístku a napíšete buď to ano nebo ne, a nebo jméno. To, když napíšete ano nebo jméno Sony, tak Eh, hlasujete ano, jestliže napíšete ne, pak je to samozřejmě ne a pokud odevzdáte bílý papír, pak to znamená, že jste se drželi hlasování. Zahajuji nyní hlasování. Madame Morin. Paní Morin. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně připojuji se k blahopřáním k vašemu zvolení, ale chtěla jsem jenom požádat, aby se ověřilo podobně jako v jiných výborech, že v tomto případě ustavujícího zasedání zda mají za náhradníci stejné právo hlasovat jako řádní členové, protože v jiných výborech tomu tak myslím nebylo. Paní Morin. při volbě koordinátorů hlasovali řádní členové i náhradníci. Ve výboru hlasují pouze řádní členové a pokud nejsou přítomni, pak se mohou nechat zástupci, zastoupit jiným řádným členem. Bitte kommen Sie und Prosím, eh, vhoďte svůj lístek. Zatím to ještě nebylo rozdáno hlasovací lístky. Tak prosím, učiňte to. Máte všichni hlasovací lístky, tedy ti, kteří smí volit? Dann darf ich die Abstimmung eröffnen. Ich rufe. Zahajuji hlasování, budu vás vyvolávat eh, podle abecedy. Maria Badia Ikucet. Please come here. Prosím v tomto pořadí choďte dopředu a hlasujte, vhazujte hlasovací lístky. Alam. Dan Badia. Malika Benarab Atu. Lothar Biski. Piotr Boris. Jean-Marie Cavada. Silvia Costa. Santiago Fisas Aixela. Marie Honeyball. Surin Katalin Ivan. Petra Kamerevert.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 Crisula Tagliadelli. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marieke Schake. Und Paul Schmidt. Alle noch. Marco Scuria. Joanna Senissin. I apologize because Timo Soini. Hannu Takula. Stojanov kommt später. Laszlo Tökes.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 Marie-Christine Vergia. Sabine Verheyen. Milan Zver. Emil Stojanov. Wir haben schon, ja. Doris Pack. Yeah, Pack. I did it. Hat jeder Gelegenheit gehabt, seine Stimme abzugeben? Ich schließe dann. Takže už jste všichni hlasovali? Takže tím končím hlasování a teď budou mít skrutátoři čas spočítat hlasy. So, we can restart our meeting. Opět zahájíme naše schůzi. Mám tady výsledky volby, hlasování. Jestli máte zájem se dozvědět, jak do hlasování dopadlo, tak byste měli poslouchat. 31 eh, poslanců hlasovalo, 23 23 má, hlasů je platných, což znamená, že neplatné hlasy se samozřejmě nepočítají. Poža... Požadovaná většina tedy byla 12 e, a pan Sveny dostal 14, to znamená, že je zvolen. má tedy absolutní většinu, naprostou většinu hlasů. Pane Svojny, prosím, pojďte sem dopředu a zaujměte místo. A nyní se dostáváme k dalšímu kolu. Třetí místo předseda, takže usnášení schopní, usnášení schopní nadále jsme, nikdo nás neopustil. Prosím o návrhy na funkci třetího místopředsedy. Prosím. Excusez-moi. Euh, Madame la présidente, je voudrais m'associer à... Paní předsedkyně, já bych se chtěla připojit ke kolegům a e, poblahopřát vám i dalším kolegům, kteří již byli zvoleni do funkcí místopředsedů a jménem jménem eh, frakce GUE chci předložit kandidátu, kandidaturu našeho eh, předsedy pana Lotara oh, eh, který je nově zvolený do Evropského parlamentu, ale on již 15 let zasedal v Bundestagu, kde byl aktivní ve výboru pro kulturní záležitosti a již i předtím dlouhou dobu vyučoval Eh, v Německu, byl věhlasným učitelem, působil v médiích a v oblasti eh, filmu, takže určitě to bude vynikající místo předseda našeho výboru. Děkuji. Kiitoksia puheenjohtaja. onnetut myöskin Předsedkyně, Já bych chtěl poblahopřát místo předsedovi ke zvolení. Já doufám, že socialisté nenavrhnou také znovu tajné hlasování, protože my jsme vlastně tento balíček schválili a ALDE také podporuje bisky. A my chceme Evropu diverzity a dohoda je dohoda a já doufám, že toto socialisté budou akceptovat a pochopí, že rozmanit rozmanitost je důležitá právě ve výboru pro kulturu, kde bychom rozmanitost národů měli chápat. Já podporuji návrh pana, pana Biskyho. Já jsem také nepočítala s tím, že Marie nyní navrhne tajné hlasování. Prosím, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Jenom na ty narážky. My vždycky respektujeme různorodost. Pokud jsme požádali o hlasování pro volbu tohoto předsedy, tak to nebyla osobní otázka otázka, protože my ho neznáme a samozřejmě zaslouží si naši úctu, ale frakce, ke které patří, to je frakce, která se netváří jako evropská, nejedná jako evropská a e, takže my nemáme velkou důvěru e, v tuto frakci a v to, co dělá pro Evropu. Proto jsme se zdrželi, protože jsme neměli nic osobně proti této osobě a my e, jsme ochotní spolupracovat samozřejmě vždycky se všemi členy výboru a se všemi před, místopředsedy, tak jak jsme to činili vždy. Děkuji. Žádný další návrh předložen nebyl. Jestliže nikdo neprotestuje proti volbě pana Biskyho, proto vás žádám také o zvolení pana Biskyho aklamací. Blahopřeji vám, pane kolego, prosím, zaujměte své místo zde vepředu. Nyní se dostáváme k volbě čtvrtého místo předsedy. Jsme nadále usnášení schopní. A nyní se nyní vás žádám o návrh. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Doris. Já mám pocit, že tady stále mluvím. A první schůze se nyní koná a my zde hned zanecháváme stopy. Já bych chtěl navrhnout zástupce z Dánska a je to paní Lykegat, která již dlouho pracovala v oblasti médií. Děkuji vám. Jsou tady nějaké další návrhy? Nezdá se, že by tomu tak bylo? Tak vás žádám o souhlas s volbou čtvrtého místo předsedy. Žádám pana Lokegarda, aby šel sem dopředu. No. So, meine lieben Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, nyní máme vytvořené předsednictvo a chci upozornit na to, že zde vedle mne pra, sedí lidé, kteří, které potřebujeme pro naši práci. Je to pan Zolta, šéf sekretariátu a potom pan Neidhab a potom ještě kolegyně Kriskáda. Tito tři lidé jsou těmi lidmi, kteří vám budou také pomáhat se zpracováváním zpráv. A pak tady máme celou řadu dalších pilných pomocníků, kteří sedí vzadu a my se také ještě seznámíme při sklence vína. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je téma rozpočet. Velice lituji toho, že již dnes vás musíme nutit k vydání rozhodnutí, ale v minulém období již jsme se radili o rozpočtu a my v září musíme odhlasovat na první schůzi naše pozňovací návrhy tak, aby by se tyto návrhy mohly skutečně projevit v rozpočtu parlamentu. A to znamená, že nyní musíme již jmenovat zpravodajku pro zprávu o rozpočtu a za druhé se také musíme poradit o tom, jak budeme postupovat s pozměňovacími návrhy. Já bych vás chtěla požádat, abyste se řídili mým návrhem, neboť osvědčenou zpravodajku zpravodajkou pro rozpočet je již paní Trippel, která doposud tuto práci dělala a bylo by nesmyslné nyní jmenovat někoho, kdo se v tom zatím ještě mnoho nevyzná. Žádám vás o pochopení, když budete s mým návrhem souhlasit, tak vy, když nevidím žádný hlas proti, tak s tím souhlasíte. Prosím vás, aby rozpočet, který zítra dostanete, aby tak v té podobě, kterou tedy dostanete zítra, to je návrh rady a my tento návrh můžeme pozměnit, ale lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 31. červenec. Do 31. července musíte, jestliže máte, budete mít nějaký pozňovací návrh, což můžete samozřejmě předložit, tak tento návrh musí být předložen do 31.7., jinak nemůže být přeložen, protože máme omezené kapacity na překlad, to znamená, jestliže budete muset opravdu nutně předložit pozměňovací návrh, tak toto učiňte, nejlépe ještě tento týden. Ten, kdo by chtěl udělat návrh ještě později, tak zjistíme, dokdy budete moci předložit pozměňovací návrh, ale který pak nebude moci být předložen. Tento návrh bude muset být v angličtině nebo ve francouzštině. Tato lhůta zatím ještě stanovena není. Sekretariát se bude snažit předložit takovou tu lhůtu například asi v polovině srpna, takže ti, kteří jsou nyní na dovolené a budou chtít, posléze předložit pozňovací návrh, aby toto mohli udělat později, to znamená přibližně do poloviny srpna. A to budete moci však udělat pouze v angličtině nebo, ve francou, eh, v angličtině nebo ve francouzštině, ale já bych vám přece jenom doporučila předložit tento pozňovací návrh do 31.7.12 hodin v poledne. Naše schůze v září se bude konat 2. a 3. září a zde budeme diskutovat o tomto návrhu zprávy paní Triple, kterou zpracuje na základě návrhu rady a potom k návrhu paní Triple budou opět předkládány pozměňovací návrhy a sice do 11. září 12 hodin. Takže máte zde dvě možnosti ještě něco navrhnout. A o našem návrhu se bude hlasovat v říjnu. Vyjádřila jsem se jasně a srozumitelně tak vám děkuji za pozornost. Paní Triple mi také řekla, že ráda bude zpravodajkou a rada udělala určité škrty v naší oblasti. Paní Triple právě tyto škrty se bude snažit odstranit. Takže je důležité, abyste vy předložili takové pozňovací návrhy, které podpoří tento její úmysl, tedy zlikvidovat ony škrty. Jestliže budete mít nějaké technické otázky k této záležitosti, pak vám tady kolegové na pravé straně rádi poradí. Chci se, vyjádřit ještě komise? Je tady kdo za komisi? Pan Nauc? Pane Nauci, máte slovo. Můžete se představit, aby se s vámi všichni mohli také seznámit. Uh, good afternoon, I'm Bernard Nautz. Dobré odpoledne, já jsem Bernard Nautz z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu a mám na starosti rozpočet. Takže, jak říkala paní Pak, Rada jako obvykle předložila několik návrhů na škrty několika rozpočtových položek v porovnání s tím, co navrhovala komise. A já jsem vám jenom trošku chtěla říct, o co vlastně jde u těchto škrtů, které se navrhují. Můžeme je rozdělit na tři skupiny. V podstatě první skupina se týká programu, který představuje spolupráci s USA a Kanady. Máme tady dohodu o spolupráci s těmito dvěma zeměmi v oblasti vzdělávání. A je pravda, že v posledních dvou letech jsme měli určité implementační problémy s tímto programem, s touto rozpočtovou položkou. Nicméně po volbě nového prezidenta ve Spojených státech jsme letos viděli velké zlepšení v implementaci. Vidíme mnohem větší ochotu ke spolupráci ve Spojených státech a v Kanadě vidíme podobné věci, takže už teď eh, jsme svědky velkého zlepšení, co se týče implementace, protože se také jedná o spolufinancování této položky. Naši partneři USA a Kanada v podstatě každý přispívají 50%. Takže pokud ten škrt, který se teď navrhuje v radě, by zůstal, znamenalo by to nebo kdybychom se ho zbavili, znamenalo by to jakýsi nový poput, novou energii. To je tedy první otázka, tato spolupráce. A druhá věc, to je taková tradiční věc, abych tak řekl, ráda krátí kredity nebo administrativní kredity pro hlavní programy, konkrétně kulturní programy, program občanství a administrativní kredity u celoživotního vzdělávání a u rozpočtu, který potřebujeme pro výkonnou agenturu, která spravuje položky 3B, to znamená to občanství. Jak jsem říkal, je to tradiční věc, obvykle to tak bývá a váš výbor to tam většinou se vrátí. Máme dobré argumenty pro obě věci u těch platebních kreditů. To vychází z realistických odhadů z naší strany co se týče toho, co potřebujeme a u administrativních kreditů tam vám mohu říct, že jsme navýšili administrativní kredity z procentního hlediska méně, než byl navýšen rozpočet. Takže já si myslím, že to bylo realistické a ty návrhy nejsou přehnané a proto vás chceme požádat, abychom se vrátili zpátky k našemu návrhu. A třetí, poslední věc se týká programu návštěv. Komise má takový malý program návštěv. Přijímáme návštěvníky z celé Evropy. V posledních dvou letech se nám osvědčil. A máme jednu takovou drobnou iniciativu, kterou si chceme příštím roce vyzkoušet, a totiž návštěvy školáků. V podstatě jde o střední školy. Chceme nějaké pilotní projekty. V příštím roce by to stálo 300 tisíc eur. Nicméně rada nám ty peníze zkrátila. Je to málo peněz, nicméně můžeme se s tím pokusit udělat něco prospěšného. To byly tedy ty tři hlavní věci a já vám mnohokrát děkuji. Děkuji vám, pane Nauci. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Prosím. Paní předsedkyně. Já se dívám na ty rozpočtové položky, jsem tady nový, možná tomu nerozumím, ale vidím tady zkrácení nebo snížení ze 6 milionů na 2,5. A jediný odkaz v rozpočtu, který vidím, je sport. Přípravná činnost v oblasti sportu. Pokud projde Lisabonská smlouva, tento výbor bude odpovídat za sport. A komise navrhuje, aby tento výbor přistoupil na zkrácení o 85 v době, kdy máme Bílou knihu a Lisabonskou smlouvu, kde je určitý závazek, slovo šel. Zavazujeme se k tomu, že budeme vyvíjet sport, rozvíjet sport. A kdyby toto bylo pravidlem, tak bychom přišli o veškeré šance pro schválení Lisabonské smlouvy, protože v Irsku hodně na sportu záleží. A tak to můžeme mimo jiné propagovat. A kromě toho, co je v té bílé knize, co se týče výhod sportu a sociálního vzdělávání a kultury a podobně, měli bychom se zasazovat o velký nárůst a ne o snížení 85 Děkuji. Děkuji vám, pane kolego dnes nebudeme o rozpočtu diskutovat, to uděláme v září, ale chci vám přislíbit, že paní Triple chce opravdu tyto škrty odstranit. Máte pravdu, tento parlament i já jsme bojovali za členění sportu do smluv a nyní se to stalo a rada toto chce vyškrtnout. Radě se sport nikdy ve smlouvě nelíbil, ale my se proti tomu budeme bránit. Děkuji vám ještě jednou za upozornění. Paul Schmidt a další se o sport velice zajímali a tak budete mít další podpůrce. Nyní se dostáváme k tomu, co máte ještě ve svých dokumentech. Za prvé chci připomenout, abyste si tyto Eh, tento dokument vzali sebou. To je taková příručka pro nové poslance, která je velice nápomocná. Poprvé jsme takovouto pomůcku dostali a za to sekretariátu děkuji, protože pro nováčky je začátek velice těžký a to vám dává velice dobrou pomůcku do ruky, tak já se domnívám, že toto byste si měli vzít sebou a mít to stále na psacím stole, protože tam je celá řada praktických pomůcek a je tam celá řada také velice dobrých kontaktů. A nyní vás ještě žádám o to, abyste se podívali na kalendář na rok 2009. My jsme tento kalendář schůzí již schválili, harmonogram schůzí již schválili, ale to bylo ještě za starého parlamentu. My již jsme o tom rozhodli, ale já vás nyní prosím, abyste akceptovali tento harmonogram schůzí do, na podzim. Jestliže bychom o tom se začali radit znovu, tak si myslím, že to špatně dopadne, takže prosím, vezměte to prosím na vědomí. Prosím, pane kolego, máte slovo. Una, una sola osservazione. Jenom taková připomínka k tomu harmonogramu. Máme zde 9. listopad, to jsme naplánovali a my eh, jsme slavili eh, výročí pádu berlínské zdi a já myslím, že zde určitě, mm, protože to slavíme tento rok, tak zde bude celá řada manifestací a různých eh, vzpomínkových akcí a možná, že mm, proto asi mm, řada z nás nebude moci se zúčastnit této schůze, tak se ptám, zda by bylo možné eh, to udělat spíše 11. než 9. Právě proto, protože to je významné datum pro nás, pro všechny, pro celou Evropu a my bychom chtěli proto tomu také věnovat řádnou pozornost. Ich eh, kann diesen Einwand sehr gut verstehen. Als Tuto námitku pře- také jako Němka velice dobře chápu. Jestliže nikdo nebude proti, že bychom se snažili toto datum posunout třeba na 7. anebo také na později. Jedná se především také o prostory, abychom je měli k dispozici. A nyní má pan Boris otázku. E, Sugestią tak się składa, że 11 listopada jest e, święto narodowe Polski związane z... Mám takový námět. 11. listopadu to je eh, v Polsku státní svátek, takže možná také tomu datu bychom se spíše měli vyhnout. Kolegyně, kolegové, problém je, že máme neustále svátky. Například v Belgii je svátek a přesto musíme pracovat. 14. července jsme zasedali ve Štrásborku. 9. listopad je letos mimořádné datum, protože se koná 20. výročí. Příštím roce již na to nebudeme brát tak velký ohled. Já mám pro vás pochopení, ale vy budete také omluven, jestliže nebudete přítomen. Pan Martin Martin. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jeden dotaz týkající se toho, kdy se běžně schůze konají Bývá to v pondělí, v úterý a nebo ve čtvrtek, protože my již začínáme také plánovat první polovinu roku 2010 a myslím si, že bychom z toho měli také vycházet. My tady žádné preference nemáme. My zde náhodně máme v druhé polovině tohoto roku eh, pondělí, úterý a v minulém období to často bylo jenom v úterý. A jestliže si to přejete, pak se můžeme snažit najít rytmus tak, abychom zasedali pondělí, úterý nebo středa, čtvrtek. Ale to nemůže určit ani předsedkyně, ani sekretariat. To je taková souhra všech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 Eh, budete také členy v jiných výborech, tak zjistíte, že někdy nebudete vědět, kam máte jít. Ale když například jste také členem jiného výboru a tam se hlasuje, tak vás omluvíme. Na to mám já tady také čtyři místopředsedy, aby například nemohli zastoupit. Já to vezmu jako podnět, ale zdali to dokážu realizovat, to nevím. Nyní ještě kolegyně z Francie. Oui, Promiň, <clears throat> promiňte, Marie Kristýn Verže. Já jsem chtěla jenom zdůraznit, že zasedalo se 14. července, 11. 11. září, to je také oslava konce první světové války, což 11. Eh, listopadu, eh, takže ve Francii je to taky státní svátek právě z toho důvodu, protože konec první světové války je obzvlášť významná událost. Problém je, že nemůžeme připomínat a oslavovat všechny svátky. My na ně samozřejmě můžeme vzpomínat, ale nemůžeme kvůli ním změnit harmonogram našich schůzí. Zde přišel návrh týkající se 9. listopadu. To je věc, kterou skutečně musíme oslavo, oslavit. To byl pát zdi. A to by bylo dobré, kdybychom opravdu pát zdi mohli oslavit já si myslím, že takto to musíme akceptovat. Prosím, paní kolegyně. Also auf Deutsch. Äh, natürlich ist Mauerfall. Samozřejmě pád zdi je důležitá věc, ale samozřejmě záleží na perspektivě, na úhlu pohledu. Já jsem Polka, takže my to vidíme pozitivně, ale z německé perspektivy je pácti velice důležitá věc, ale myslím si, že musíme zachovat rytmus chůzí a nyní se dostáváme také do velice těžké diskuse, které svátky jsou důležitější než jiné. Já vím, že pro tebe je to velice důležitá věc, ale já si myslím, že u kalendáře musíme zůstat. Sehr sibyllinische Aussage. Ich habe es nicht vorgeschlagen. Já jsem to nenavrhla, já jsem to nenavrhla. Při, navrhl to člověk, který není Němec. Pan Batimo, prosím. Inviterei kolegy prima já bych chtěl kolegy vyzvat, abychom diskutovali tady nejprve o 11. a 12. Eh, listopadu. To je miniplenárka, eh, takže, eh, takže já myslím, že bychom měli, neměli tolik diskutovat, který den se pracuje, který ne. To nemá smysl. Tady, jdem se podívejte tady do kalendáře, jak to tady vypadá. Končíme diskusi, my to měnit nebudeme. Ten kdy to o tom budou ještě rozhodovat koordinátoři, ještě se k tomu vyjádříme a uvidíme, zdali něco můžeme změnit či ne. Jinak budeme stále jenom diskutovat o tom, co je důležité. Některé věci byly strašné, některé byly také dobré a veselé a šťastné. A nyní chci ohlásit naši další schůzi 2. a 3. září v Bruselu. Vy se vrátíte zotaveni z dovolené a budete mít skvělé nápady týkající se rozpočtu. Přeji vám krásnou dovolenou a já bych také chtěla poděkovat tlumočníkům za jejich práci a já doufám, že mi nebudete v následujících letech příliš stěžovat život. Děkuji vám, nashledanou.